May I ask you, colleagues, to take seat? Vážení kolegové, usaďte se, prosím. I will give a couple of minutes. Uh, Několik eh, minut nyní poskytnu aby si eh, mohli novináři vyfotit eh, designovanou komisařku a potom je požádám, aby eh, se usadili někam jinam. Dobré odpoledne vám všem popřeji a nejdříve pojmen, po, přivítám designovanou komisařku Margaret Westger na slyšení před výborem pro hospodářské a měnové záležitosti. Stává se s nás eh, tak trochu stroj na slyšení, ale toto slyšení je velmi důležité a jeho cílem je eh, posoudit eh, členy kolegia komisařů a jednotlivé kandidáty podle znalosti jejich portfolia, komunikačních schopností a politických priorit a příspěvku k obecné strategické agendě nové komise. Naše pravidla jsou následující. Designovaná komisařka dostane prostor k úvodnímu prohlášení v délce 15 minut maximálně a poté my budeme mít 45 krát jednu minutu na otázku a dvě minuty na odpověď. První kolo, jako vždy, eh, kolo otázek eh, položí eh, zástupci eh, politických frakcí a nezařazených. Jako vždy požádám všechny řečníky, aby dodržovali řečnickou dobu, to znamená minutu na otázku a dvě minuty na odpověď. Tlumočení je zajištěno do všech 23 jazyků. Já požádám paní řečnici, aby nehovořila příliš eh, rychle, tak aby tlumočení mohlo dosáhnout vysoké kvality a eh, také upozorňuji, že eh, toto budeme, toto slyšení budeme přenášet na internetových stránkách parlamentu. A ještě předtím, než předám slovo paní komisařce, musím říci, že náš výbor prosazuje mm, navzdory tomu, že komise má eh, výkonné pravomoci v této oblasti, eh, se těšíme, eh, že budeme intenzivně spolupracovat a že budeme moci přeskoumávat politiku v oblasti hospodářské soutěže a regulace trhu a tam, kde to bude nezbytné, vyvíjet další oblasti rozvíjet další oblasti spoluzhodování na základě Mm, dosavadní spolupráce. Dobře fungující hospodářská soutěž a, a, a finanční služby a, a nové technologie mohou eh, dobře přispět k, nezaměstn- eh, k zaměstnanosti v Evropě a také eh, mohou posílit konkurenční schopnost Evropy v světě. Komise také musí Mm, posuzovat kompatibilitu státní eh, pomoci eh, s ohledem na nedávno přijatou legislativu, zejména mechanismus jednotného řešení problému. Nyní eh, předám slovo paní designované komisařce k